Eh, dámy poslankyně, paní poslanci, drazí kolegové, je zvykem, že předseda parlamentu přednese projev před zhromážděním. Před dlouho před volbami v lednu je třeba hovořit o tom, co můžeme sdílet s vámi mou vizi věcí. Já budu stručný. Eh, rád bych eh, se chopil své odpovědnosti jako předseda parlamentu, ale upozornil i naši, na odpovědnost nás všech jako poslanců a poslankyní. Před rokem, eh, pardon, za méně než rok se budou konat volby do Evropského parlamentu v kontextu nelegální migrace, terorismu, nezaměstnanosti, klimatických změn a Brexitu. Naši spoluobčané žádají, abychom splnili jejich očekávání. Obracejí se na nás, protože na evropské úrovni jsme jedinými přímými účastníky a těmi, kdo nese odpovědnost. Podívejme se na římské prohlášení, eh, naše závazky, tak, abychom dostáli svým slibům, aby jak vlády, tak evropské instituce nepronášely pouze projevy, ale konkrétně reagovali na situaci pro naše občany podívejme se na komplexní témata, která nás těší, eh, která máme před sebou. Máme tady celou řadu otázek, Evropská stráž na pobřeží a tak dále. Ale podařila se nám také řada věcí eh, posílit eh, zabezpečení proti kapitálovým rizikům a také zrušit roaming. Máme další opatření, která se budou snažit zaručit dodávky zemního plynu. Celá řada věcí však stojí před námi. Digitální jednotný trh musíme modernizovat naše obchodní politiky, abychom chránili náš strategický průmysl. Musíme posílit sociální rozměr Evropské unie je třeba nalézt dohodu o reformě systému kvót, stejně tak jako přechod k čistým energiím, která se stává realitou. E, nový výbor boje proti terorismu se bude snažit zlepšit náš boj proti tomuto velkému ohrožení. Budeme pracovat na balíčku obrany a posílit také průmysl a digitální záležitosti. Je třeba, abychom se také pustili do takzvaného asilového balíčku. Jsme ve spoždění, co se týče rady, ale to nás neosvobozuje od naší odpovědnosti, abychom této úloze dostali před skončením našeho mandátu. Zítra budeme mít příležitost diskutovat o tom všem s předsedou komise, který přednese projev o stavu Unie. Drazí kolegové, stojíme před eh, velkými legislativními úlohy, ale, eh, úkoly, ale myslím si, že legislativa funguje spíše dobře a těší mě, že mohu disponovat kompetentní administrativou, která je oddána své práci a pracuje profesionálně a je třeba také zlepšit efektivitu a naši kapacitu akcí i v parlamentu. Zároveň samozřejmě náš příspěvek závisí na podmínkám práce a proto je třeba věnovat jim obzvláštní pozornost. Avšak, drazí kolegové, eh, je třeba, abychom schvalovali správnou legislativu. Máme povinnost činit dobrá rozhodnutí a činit dobrý výběr, protože naše legislativa potom bude znamenat podmínky pro život 500 milionů občaný v dalších desetiletích. Proto se přeskoumává současná legislativa, je třeba lépe naslouchat našim občanům, ale také řídit se naším svědomím. A Um, používat, aplikovat naše zkušenosti. Já budu bdít nad tím, aby legislativní postup byl urychlen a aby ke spoždění docházelo jenom v minimálních případech. Parlament musí přispět ke schvalování kvalitní legislativy, zaměřené na vyřešení problému. Občané očekávají rovněž, že budeme hájit základní hodnoty Evropy, svobodu, solidaritu, subsidiaritu, lidská práva, právní stát, rovnost mužů a žen a Eh, sociální tržní ekonomii. Jsem přesvědčen o tom, že politické síly zde zastoupeny jsou vedeny upřímným zájmem příspět k zlepšení situace našich občanů. Drazí kolegové, zároveň jsme jednou ze dvou rozpočtových rozhodujících institucích a proto musíme odpovědně plnit tuto naši funkci, ale také musíme v této oblasti mít a řídit se našimi vizemi. A to také v přípravě víceletého finančního rámce. Jsem přesvědčen, že rozpočet musí být také řízen politickými otázkami a potom logicky rozdělovat peníze sledujíce jasné cíle. Je třeba nejprve učinit politickou volbu a potom využívat našich zdrojů. Jsem přesvědčen o této nezbytnosti a rád bych, abychom pokračovali v našich diskusích v parlamentu, ale také v diskusi s dalšími institucemi. Drazí kolegové, podívejte se na toto zhromáždění. Eh, v tomto sále sedí kolegové přicházející ze všech regionů Evropy i z nejvzdálenějších oblastí našeho kontinentu. A máme tady tedy zastoupen lid celé Unie. Tento parlament je srdcem Evropy. Tento parlament je jediným místem na kontinentě, který při, reprezentuje občany díky přímému zvolení. Musíme tudíž společně pracovat na řešení společných problémů. Před tímto zhromážděním se vyjadřují šéfové států eh, z celého světa, osobnosti, velké osobnosti naší doby a to dodává naší instituci dimenzi, která jde nad rámec úlohy svěřené nám smlouvami a tato dimenze musí být posílena. Při této příležitosti bych rád vyzval všechny šéfy států Unie, aby Mm, eh, přijali mé pozvání, aby se vyjadřovali permanentně před naším plenárním zhromážděním. Drazí kolegové, máme eh, tuto úlohu, ale také máme obrovské bohatství a máme vůči sobě vzájemný respekt. Jsme živoucím parlamentem. Máme tady energii v tomto celém sále, která přispívá k diskusím a k reflexi. Jak jsem říkal vždycky, já budu předseda parlamentu a nikoli ministerský předseda. Parlament musí být v čele reflexí o budoucnosti Evropy a musí dávat politické impulzy, které Unie neustále potřebuje. Je třeba měnit Evropu tam, kde je to nutno. Předseda komise, kterému děkuji, nám přednese reflexi o naší společné budoucnosti. Vím, že všechny politické rodiny reflektují rovněž o této situaci. Třeba vyměnit si naše zkušenosti v rámci otevřené diskuse při plenárním zasedání. Také je třeba vyměňovat si navzájem názory na zásady všech evropských aktérů. To znamená také posílit politické diskuse. Drazí kolegové, v rámci toho, co řekla kdysi moje předchůdkyně Simon Vaj je třeba posílit demokratickou kontrolu tohoto schromáždění zvoleného přímou volbou. Tudíž musíme také splňovat jeden náš úkol, jedno z, jeden z našich úkolů a to je kontrola exekutivy podíváme se na takzvané špicn kandidáty, kteří vznikli, vzešli z posledních evropských voleb. Abychom mohli postupovat správným směrem, musí parlament a komise postupovat ve vzájemné důvěře. Ale ta není automatická, musí se oni zasluhovat každý den. A na závěr bych rád ocenil dobré snahy mezi spoluprací, ve spolupráci mezi institucemi v rámci vzájemné loajální kooperace. Je to naše jednota, naše síla, na kterou nesmíme zapomínat. Já jsem přesvědčen, že naše bitva pro získat také právo vlastní iniciativy je zcela zásadní a musíme v ní pokračovat. Posílení parlamentní dimenze Unie se týká také stále užší spolupráce s národními parlamenty. Evropa bude buď demokratickou nebo nikoliv. Parlament rád bych to zopakoval, je živoucím srdcem demokratické Evropské unie na základě své legitimaty vzešlé z přímých voleb. Je třeba, aby zvítězila politika nad byrokracií, drazí kolegové. Parlament je opravdovým eh, zněním a ohlasem na očekávání evropských občanů. Musíme jim naslouchat a já bych rád bděl nad tím, abychom vždy měli otevřené dveře pro naše spoluobčany. Každý poslanec je vyzván k tomu, aby hrál zásadní roli mezi propoj- propojování mezi občany a evropskými institucemi nerepre- nereprezentuje jenom eh, Unii, ale také reprezentuje občany Unie. A to musí řídit naši práci, nejenom v pracovním týdnu, ale také o víkendech. My eh, nejsme pouze těmi, kteří hlasují na plenárním zasedání. My zastupujeme evropský lid, kterému se musí naslouchat a je třeba, abychom se tím řídili. Taková je má vize a já učiním vše, co je v mých silách, aby důstojnost poslanců byla zachována a jejich role byla hodnotná. Já jako předseda i mý kolegové, jsme hrdi na vaši práci i mimo tento sál. Děkuji vám za to, že i za kulisami, ve výborech, v politických skupinách, v nejrůznějších orgánů parlamentu pracujete pro blaho voličů. Děkuji vám za vaši energii, za vaše kontakty, za vaše schůze, za kontakty s občany, s občanskou společností. Vaše práce není vždy viditelná, ale je prací, demokratickou prací. Jsem na vás hrdý, jsem hrdý, že jsem předsedou tohoto parlamentu. Děkuji vám také za to, Děkuji vám rovněž za důvěru, kterou jste mi svěřili a učiním skutečně to, co je v mých silách, aby parlament zůstal živoucím orgánem. Děkuji vám. Vítám srdečně państwa i v tak sympatycznym. Děkuji, děkuji. Všechny vás zde vítám, dámy a pánové, a nyní velice důležitá část, budeme hlasovat, ale ještě někdo žádá o procedurální poznámku, bylo mi řečeno. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych informovat toto shromáždění že včera mladá spolupracovnice španělská Lorena aprilová byla zavražděna při své práci jako kooperující spolupracovnice v Afganistánu. Myslím si, že je nezbytné, aby i z našeho parlamentu vzešla zpráva podpory a solidarity i s její rodinou, také vyslovení solidarity Červenému křídy, eh, pardon, kříži a vyslovení uznání všem, kteří obětují svůj život, aby pomáhali k životu a zachraňovali životy ostatních. Děkuji za. Děkujeme, vážená kolegyně, za toto oznámení. Děkuji rovněž za vaše reakci, dámy a pánové. Čeká nás 50 různých hlasování. Doufám, že se nám to všechno